Welcome to this meeting. It's a long one. Vítáme vás na našem zasedání, bude to dlouhá schůze a pokud to bude nezbytné, tak si uděláme krátkou přestávku po několika hodinách. Nejprve tady máme přijetí eh, pořadu jednání. Eh, můžeme přijmout pořad jednání bez změn, tak jak je. Ano, dobře, děkuji. Druhý bod eh, tlumočení. Všechny jazyky jsou k dispozici s výjimkou malštiny, chorvačtiny a galštiny. A chtěla bych také říci, že během našeho hlasování přijde možná skupina deseti osob ehm, z Bondy. Ehm, jsou to ehm, hosté pana Jarika a týká se to místní mise pro zaměstnávání mladých v Bondy. Můžeme tady schválit zápis ze 7. května a z 28. května. Jsou tady námitky, nejsou, dobře, takže zápisy jsou schváleny, začneme hlasování, máme dlouhé hlasování a pokud to bude nezbytné, tak si můžeme udělat přestávku ale začněme tedy a pokusme se dostat se co nejdále, nebo uvidíme, kam se dostaneme. Máme tady návrh stanoviska o IIA e, Švýcarsko, překážky e, v plném provádění vnitřního trhu. Máme tady kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis D, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní budeme hlasovat o e, návrh stanoviska, o návrhu stanoviska, tak jak to bylo posměněno. Bude to elektronické hlasování tedy a já v tuto chvíli končím hlasování. A 41 bylo pro, takže schváleno. A tím Uh, okay, now we... Dobře, a nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy o návrhu usnesení Evropské rady a Evropského parlamentu o e, síti služeb zaměstnanosti. A začneme kompromisem A. Pozměňovací návrh 163. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 164, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 167, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis AP, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 169, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Kompromis K, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis L, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 179, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Poznávací návrh Regie 22, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 181, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Poslanecí návrh 185, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Posměňovací návrh 186, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Poslanecí návrh 187, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Regi 23, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 194, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. E, Poslanecí návrh 195, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 195 prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování e, a je to schváleno 26 šesti hlasy pro. 196, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 198 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A jedním eh, hlasem, o jeden hlas je to schváleno. A potom kompromis O, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 26, to oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis PB, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AI, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 223 a 224. Takže 223 a 224, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis PA, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 232, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 232 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to o jeden hlas zamítnuto. 233, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis QA, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 238, <clears throat> kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 237, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 239, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 240, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis Q, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 246, ústní pozměňovací návrh, Sion, Sean Simon. Větší eh, konzistentnost mezi politikami Evropské unie, zaváděnými v boji proti nezaměstnanosti, zejména v oblasti nezaměstnanosti mládeže. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Regi 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ověříme Regi 31. Zahajuji hlasováním. Končím hlasováním. A je to zamítnuto. 247, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 248 s ústním pozměňovacím návrhem slovo avoid se nahrazuje slovem overcome, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 249, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 250, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A pak eh, tady máme pozměňovací návrh 6, který je stažen. Uh, Amendment 6 is uh, withdrawn. Uh, Pozměňovací návrh 6 je stažen a je to nahrazeno ústním pozměňovacím návrhem pana Beckera. Já ho přečtu. Je to v pořádku, když to přečtu? Úvodní ustanovení 12a. Politika pracovního trhu je v kompetenci eh, členských států Eh, je zároveň koordinovaná a podporovaná Evropskou unii a příslušnými ustanoveními v rámci TSIU a opatření na podporu mobility musí být v souladu s principy eh, evropských smluv, zejména eh, s principem rovného zacházení a s příslušnou evropskou legislativou. Souhlasíte s tím, pane Bekere? Dobře, souhlasím s tím, jak jste to úžasně přečetla. Dobře, hlasujeme o tomto pozměnce návrhu, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno Regi 32, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 252, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 253, 54, eh, pardon, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme 254. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A o tři hlasy to bylo schváleno. 255, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme 255, zahajuji hlasování, končím hlasování a je to schváleno. 31 hlasů bylo pro a 22 proti. 256, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 357, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis QB, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 260, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 261, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 262, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 263, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 264, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 35, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 265, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 266, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 268, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Prověříme 268. Zahajuji hlasování, končím hlasování a je to zamítnuto. Regie 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis S, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Na 273, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 275, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 275, ověříme, zahajuji hlasování, končím hlasováním a je to schváleno. 41 hlasů pro. Kompromis T, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Amendment 208. 288, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. A prověříme 288. Končím hlasování. A je to schváleno. 289, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 290, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 290 tedy ověříme. Zahajuji hlasování, Končím hlasování. A je to zamítnuto. 291, kdo je pro, proti, zamítnuto. 292, eh, kdo je pro, proti, eh, zdrželi se schváleno. Kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď strana 15. 329, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis V, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis V8, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis Y, je pro. Je to na straně 17. Je tam, máte nějaký problém s tím? Ano, takže kompromis Y, to je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis VA, kdo je pro? Proti, V, dvojité VA, kdo je tedy pro, proti, zdrželi se schváleno. 353, e, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis dvojité V, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Strana 19, a 370. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh číslo X přijat. A jsme na stránce 20. A 380, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 382, kdo je pro,

90 a 392. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 393. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. A 394. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Přicházíme k 395. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 398 společně s kompromisním návrhem Z. Takže 398 plus kompromis Z. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. A jsme na stránce 22, kompromisní návrh A. A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. A jsme u ústního pozměňovacího návrhu k článku 9. Jsme dole na stránce 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 414, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 415, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, tady si to musíme ověřit, 415 a hlasování je započato. A hlasování je u konce a je to přijato 25 ku 22. Pozměňovací návrh číslo 20, 416, 417 a 418 unblock, takže kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme si elektronicky ještě tyto čtyři pozměňovací návrhy všechny společně a můžete hlasovat u klasování u konce a je to přijato, takže 33 k 19 přijato. 422, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 423, kdo je pro, kdo jsou proti, zdrželi se zamítnuto. 424, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. 425, ne, omlouvá se paní předsedně, 421, Kde je pro, kde proti, zdrželi se zamítnuto. 427, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. A 426, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 428, ne, 429. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 22 plus 430. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. A ještě si to zkontrolujeme. Pozměňovací návrh číslo 220 a 430 dohromady. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce a návrhy jsou přijaty 27 ku 21. 431, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 23 a 432 dohromady a také společně s 433, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Ne, to si musím ještě jednou ověřit, takže ověřujeme, hlasujeme elektronicky. Hlasování je u konce a je to přijato. Kompromisní návrh A B. kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 442, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 442, říká paní předsedkyně, hlasování je u konce. A přijato 31 k 22. 443, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. E, Regi 57, 56, kdo je pro, ano, přijato. 447, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se e, zamítnuto. AC, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 451, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. AD, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. A jsme na stránce 26 a jsme u 460, kde je pro, kde je proti, zdrželi se přijato, 461, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromisní návrh eh, AE, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, kompromisní návrh na stránce 20 7, číslo 479. Kdo je pero? Kdo je peroti? E, eh, zamítnuto a ještě jednou si to ověříme, takže 479. Hlasování zapojočalo, e, hlasování je u konce a přijato, přijato eh, o dva hlasy. 480, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. A ověříme se 480 elektronicky, hlasujeme, hlasování je u konce. Ano, přijato. 33 ku 20. A F kompromisní návrh. Ano, AF, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 485. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Ne, tak si to ověříme ještě tedy. 485 hlasujeme elektronicky. Hlasování je u konce. Zamítnuto. A jsme u regi 58 na stránce 28, kdo je pero kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 487, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se z, přijato. 489, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Máme tu ještě ústní pozměňovací návrh eh, k článku 15 odstavce číslo 4 a to je ústní návrh pana zpravodaje. Jde o členy EURES a partnery EURES. Zdali tedy se není tady také aplikuje princip, o kterém se hovoří, či odkazuje v odstavci číslo 1. Takže kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 490, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 492, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Regi 59, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. A G, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 497, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. A Q, kompromisní návrh, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. A jsme tímto na stránce 30. H, kompromisní návrh, H, kde pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. 519. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 520. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 522. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 523, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 525, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Ne, tak si to ještě ověříme. 525, hlasujeme elektronicky. A hlasování je u konce a je to přijato. 527, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, přijato. 528, přijat, kde je pro, proti, přijato. Regi 60, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, přijato. 500 29, 530, 531, 32, 33, unblock. E, to jsou pozměňovací návrhy, které jsou identické, tudíž kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. 534, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 530 538, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 539 a 540 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 542, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 544, kdo je pro, kde proti, zdrželi se zamítnuto. Pět 44 hlasujeme elektronicky, ověřujeme, hlasujte prosím. 544, hlasování je u konce a je to přijato. 545, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 547. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 548. Ne, ten padá. Takže 549. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 550, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 551, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 30 a regi 62, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. 500 57, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Kompromisní pozměňovací návrh A je, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Na další stránce pozměňovací návrh číslo 33, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto 562, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 563. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 564. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Ještě si ověříme 564 a hlasování začalo. Hlasujte. Hlasování je u konce. Přijato, přijato 29 hlasy ku 23. 565, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se zamítnuto. 565. Elektronicky hlasujte, prosím. Hlasování je u konce a je to přijato 27 hlasy ku 21. A K kompromisní návrh, kde pro, kde proti, při, zdrželi se přijato. 567, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 569, kde pro, kdo je proti, co si musíme ověřit. Takže hlasujeme o 568 jsou to chvíli. 568 říká paní předsedkyně, hlasujeme. Eh, hlasování je u konce a je to zamítnuto. 569, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 573, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. 574, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. 574 ještě ověříme. Hlasování je u konce a je to přijato. 575, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 576, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Takže 575 ještě jednou. 575, takže 575 kde pro, kde proti, zdrželi se zamítnuto. 576, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 577, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 578, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 579, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 580, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 581, kdo je pro, kdo je proti, na hlasovacím seznamu by mělo být plusko místo mínuska. Takže budeme hlasovat ještě jednou. Takže 581, kde je pro, kde je proti. Zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh AL, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, přijato. 35, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 586, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 587, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 588, kdo je pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. Kompromis AR, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. A dostáváme se na další stránku, stránku 36 a máme tady kompromis AM, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 39 na stránce 37 společně s pozměňovacími návrhy 618, 619, 620, 621, 622. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 625. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 626, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 627, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 628 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 629, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 630, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se a to 631 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ještě si to ověříme, takže 631 hlasujeme elektronicky. Hlasování je započato, v tuto chvíli u konce a přijat. Regi 68, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 632, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Uh, those in favor. Pozměňovací návrh 634, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Prověříme 634. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. A 635, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 636. Eh, ještě ověříme 635, zahajuji hlasování. Stále ještě hlasujeme a končím hlasování. A je to zamítnuto. 636. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválení schváleno. 636 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 637, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Ověříme 637. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Jedním hlasem. Navíc tedy. O jeden hlas 638, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 69, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 640, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Prověříme 640. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. 641, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis AN, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Šestset čtyřicet osm, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 648 ověříme. Končím hlasováním a je to schváleno. 649, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pak tady máme Regi 70, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 650, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 650. Zahajuji hlasování, 3, Končím hlasování a je to schváleno. 651, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pardon, zamítnuto, říká paní předsedkyně. 652, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 653, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 654, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? 655 pro? Proti? Zdrželi se schváleno? Pozměňovací návrh 656, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? 656 ověříme. Je to tedy uzavřeno, hlasování je uzavřeno a je to schváleno. 657, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 71, kdo je pro, proti, zdrželi se a je to schváleno. Regi 72, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 658, kdo je pro. Uh, ne, padá, to padá. Takže my jdeme k 659 a 660. Budeme o nich hlasovat společně. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnutom. 661, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 661 ověříme. Stále ještě hlasujeme a končíme hlasování a je to zamítnuto. 662, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Reiki 73, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 41, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 663, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 664, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 665, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 666, ústní pozměňovací návrh, Uh, Eures Members and Partners, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 667, ústní pozměňovací návrh, zpravodaje, eh, Každý eh, národní koordinační úřad má předkládat eh, roční program, tedy má zohledňovat roční program. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 74, kdo je pro? Nyní Regi 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 673, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 675, kdo je pro, proti, zdrželi se, schvál, zamítnut. 676, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Pozměnovací návrh 43, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se a zamítnuto. 677, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 678 ověříme, 678, pardon, 677 ověříme. Končím hlasování a je to zamítnuto. 678, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 678 prověříme. Končím hlasování a je to schváleno. A to o jeden hlas. 680, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 681, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 682, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 683, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 684, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AO, kdo je pro, proti, zdrželi se chváleno 600. Pan Leners se hlásí. Já se omlouvám, ale já jsem tam něco navrhoval, eh, něco v souvislosti s tím delegovaným aktem a nakonec se výbor rozhodl, že ten delegovaný akt tam eh, tedy Eh, zpracuje, tak jak jsem požadoval, takže já stahuji svou připomínku. Dobře, 689 a 691 budeme hlasovat společně. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 692, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 699. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Regi 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? Proti? drželi se, zamítnuto. Regi 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 54, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 55, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 59, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Poslanci návrh 60, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 64, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 ověříme. 68 tady ověříme. Končím hlasování a je to zamítnuto. 69. To je pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Regi 6. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 70, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 71, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 72, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se schválenou Kompromis E na straně 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Reky 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 82 a společně s 83 a 84, ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 86. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 91, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 92, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 93, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 94, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 96, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis FA, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 99, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 100, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 100 ověříme. A teď je hlasování u konce a pozměňovací návrh byl zamítnut. 103, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? 105 pro? Proti? Zdrželi se zamítnut? 106 ve dvou částech. Kdo je pro? První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Ověříme první část 106. Končím hlasování. A je to schváleno. 106, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 107, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 108, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 109, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 109 ověříme. A je to zamítnuto. 110, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 111, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 112, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 115 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto devatenáct pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 120 pro, proti, zdrželi se schváleno. 121 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 123 pro, proti, zdrželi se schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 13 pro, proti, Zdrželi se schváleno. Zamítnuto, pardon. 124 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 125 pro, proti, zdrželi se schváleno. 126 pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 14 padá to padá. Takže kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Strana 49, pozměňovací návrh 134, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 135, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 136, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 137 společně s 138, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 139, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 140, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 141, kdo je pro, proti, nezdrželi se, zamítnout. 142, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis eh, je pro, proti, zdrželi se schváleno. 153 pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 154, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 155, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 156 a 158, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 159, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 160. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut? 161 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 162, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. A teď budeme hlasovat o celé zprávě, jak byla pozměněna. Končím hlasování a je to schváleno. 44 bylo pro a 5 bylo proti. Děkuji panu Beckerovi. Sorry, we have to make... Já se omlouvám, ale musíme se podívat ještě na to legislativní usnesení, takže budeme opět hlasovat. Hlasujte, prosím. Jde o návrh legislativního usnesení. Hlasujeme, stále ještě hlasujeme, prosím. Hlasování u konce. A návrh je přijat 4 a 40 hlasy ku 5. Tak a výsledkem roll call, co se týče tedy závěrečného hlasování, tak to vše musí být součástí finální verze návrhu, pokud tedy pokud tedy jedna třetina si toto vyžádá, již pokud chcete, aby tedy výsledek hlasování byl součástí té závěrečné zprávy ano, vidíme, že většina z vás si to přeje, tudíž tomu tak také bude, takže tudíž děkujeme a děkujeme také panu Bekrovi, tudíž máme před sebou ještě další hlasování, kolegové. Yes, I ask Mr. Becker uh, if you seek a Pane Bekře, chcete, chcete mandát pro tu zprávu? Prosím, máte slovo. Ano, ano, chtěl bych. Děkuji. Takže skončilo hlasování ve výboru. Yeah. Then we have to vote also on that. Tak o tom tedy musíme také hlasovat. Takže chcete, chce, chce k tomu někdo něco říci? Someone who asking for the... Někdo se hlásil o slovo? Ne, není tomu tak? Takže všichni, všichni tedy souhlasíme s tím, aby pan Becker měl mandát, který si vyžádal. 28 hlasů a všichni už se odhlasovali. Tudíž můžeme toto hlasování považovat za ukončené 42 hlasů pro. Tak a tím jsme tedy skončili, či dovedli do zdárného konce tento bod pořadu jednání. The next one.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 Přicházíme k dalšímu návrhu, který se týká vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století a toho, jak přizpůsobit dovednosti a kvalifikaci poptávce a pracovním příležitostem jako cestě, jak překonat krizi. Tak, a hned začínáme, začínáme kompromisním návrhem B, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 34 padá, či jak tomu je? Takže 3 a 30. O 3 a 30 tedy hlasujeme jako o doplňku k B, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Ale ještě si to ověříme. Hlasujte prosím. 3 a 30. pozměňovací návrh jako doplněk tak eh, stále hlasujeme. Hlasování je v tuto chvíli u konce. K, došlo k zamítnutí o jeden hlas. Hmm. Many, many, not for five. We have done 34 now, right? No, no, no, here we no, have 34, 34. What did you do? Ah, this is yeah, yeah, 34, 34. Then we vote on amendment 34. 34 pozměňovací návrh, jde pro, kde proti, zdrželi se zamítnuto. 35, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. A ještě si ověříme 35, hlasujte. Můžete stále hlasovat. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Ah. Amendment 37 is... 37. Uh, je doplněním ke kompromisu B, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. C, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Tak ještě si ověříme kompromisní návrh C. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce a návrh je přijat. A Máme 52 na stránce 5, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 53, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 54 společně s 55, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 69, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Takže ještě jednou si ověříme 69. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Zamítnuto o jeden hlas. 71 pro, proti, zdrželi se zamíznuto. Tak, 71 ověříme elektronicky. Můžete stále hlasovat. Nyní jsme dohlasovali a návrh je přijat. 28 k 22. Ne všichni se hlasování účastní. Kompromis D, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 62, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Ečko pro, proti, zdrželi se přijato. 65, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 66, pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak ještě si uvěříme 660. A hlasování začíná. Hlasování je u konce. A došlo k zamítnutí. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 68, kde pro, proti, drželi se přijato. 70 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis G, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh F, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Máme tu také doplnění k F druhé části. Vyzývá členské státy v souvislosti tedy s care responsibilities, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. Ještě jednou si to ověříme, toto doplnění. Hlasujeme, stále ještě můžete hlasovat. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 82, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 82, pro, proti, zamítnuto, tedy přijato. 83, pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. G, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 89, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. L pro, proti, zdrželi se, přijato. 90. 91, 92, a 93 pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 95, ne, ten padá, ten padá. 97, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Pozměňovací návrh 98 ještě s ústním pozměňovacím návrhem od ALDE. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 99, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Stovka, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kult 22, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 101 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 102 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto kompromisní pozměňovací návrh I pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 111, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak budeme si to ověřovat, takže 111 si ověříme. Hlasování začalo, hlasujte prosím. Můžete stále hlasovat. Tak, přijato. Přijato 30 hlasy. 112, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 113, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A ověříme si 113. Hlasování začalo, hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. Kult 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kult 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis je. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 126, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 127 pro, proti, zdrželi se přijato, 128, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 129 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis k, kde pro, proti, strželi se přijato. 143, kdo je pro, kdo je proti, strželi se přijato. 144, kdo je pro, proti, strželi se přijato. 145 pro, proti, strželi se přijato. 140, 6, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kult M, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 8, na stránce 19, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 17, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 150 pět, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis N, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 164, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 165, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 166, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 120, kul 25, pro, proti, zdrželi se přijato, 167, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis O, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 171 pro, proti, zdrželi se přijato. 172 pro, proti, zdrželi se přijato. 173, takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 183. druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 182, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 183. now we vote on yeah. 83. Yeah, and what? Yeah, we vote on it. Yes, we'll vote on amendment 183. Takže budeme hlasovat o 183, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis Q, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 190, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 191 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A ověříme si ještě 191. Hlasujte, můžete ještě stále hlasovat, hlasování je u konce a návrh je přijat. 192 Máme tady odděleně hlasování, hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ještě si ověříme druhou část elektronicky, hlasujte prosím. Takže druhá část pozměňovacího návrhu 192, hlasujte, hlasování je u konce a druhá část je zamítnutá. Třetí část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijat. 193, kdo je pro, ne, tak to padá. Takže jsme u kultu 18, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. 194, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 195, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kult 13, kde pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis S, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 201, kde pro, proti zdrželi se přijato. 202, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 203, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Kult 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 204, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 210, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 1, Aha, ne, říká paní předsedkyně. Kult 1 padá, kult 12 hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, kompromis u, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis R, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 15, ústním pozměňovacím návrhem od ALDE, který nahrazuje slovo revision slovem review, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, kult 16, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, kompromis V, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kult ne, kompromisní návrh V, dvojité V, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 228, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ještě si to ověříme, 228, hlasujte elektronicky, prosím. Hlasování je u konce a návrh je přijat. 229, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Chcete si to také ještě ověřit, takže 229 hlasujeme elektronicky. Konec hlasování. A, a, takže zamítnuto. 230, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 232, kde pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 233. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 234. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 235. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 236. Kde pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 237, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 238, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 239, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis X, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dvěstě tady máme doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 246, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 247, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis Y, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 249, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 250, kde pro, proti, strželi se, zamítnuto. 251, kde pro, proti, strželi se, zamítnuto. 252, pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis Z, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 19 pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 29 pro, proti, zdrželi se přijato. Kult 30 pro, proti, zdrželi se přijato. 258, kdo je pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 259 a 260. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A je to zamítnuto. Ověříme 259 a 260 dohromady. A tím končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis AA, kdo je pro? Proti? Zdrželi se a zamítnut? Ne? Dobře, raději to ověříme, protože to bylo velmi, uh, velmi složité, jak jste se hlásili, bylo to nepřehledné. Končím hlasování nebo hlasování tedy dobíhá. Dobře, takže budeme muset odhlasovat eh, jednotlivou po položku po položce, každý pozměňovací návrh zvlášť. Eh, pozměňovací návrh 261, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. stále běží hlasování o 261. Hlasování je u konce a je schválena. 262 padá, 263 padá. Takže hlasujeme o 264, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 265. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 266. Ten padá. 267 také. Ne, 267. Hlasujeme o 267. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno.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 Kompromis A a C, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A to ověříme. Kompromis A C ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasování stále běží. Končím takže budeme muset o tom hlasovat eh, podrobněji. 271, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 272, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 273, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Chcete 273 ověřit? Musíme ověřit 273, takže já zahajuji hlasování 273. Hlasování je u konce a je to schváleno. 274, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 275 pro, proti, zdrželi se schváleno. 276, kdo je pro, proti, zdrželi se 276 padá, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Hlasujeme o 277, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 278, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 279, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 327, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 280, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AD, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AI, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 295, kdo pro, proti, zdrželi se schváleno. 297, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Eh, kult 20, ne. Eh, hlasujeme o 298, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 299, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 300, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 301, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 302, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 303, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 304, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 305, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 306, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kult 24, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kult 26, pro, proti, zdrželi se schváleno. 307, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AF. Kompromis, eh, eh, tedy pardon, pozměňovací návrh 307 oběříme. Končím hlasování, je to schváleno. O tři hlasy, kompromis AF, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. AH, kompromis AH, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AH ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasování běží a hlasování doběhlo a je to schváleno. Pozměňovací nás 317, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Kalt 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 318, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis A, I, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Na kompromis eh, A, P, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 329 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 330 pro, proti, zdrželi se schváleno. 331, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis A je, kdo je, je to ústní pozměňovací návrh SND, Takže budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu v kompromisu A je, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 339, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 340, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 341, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 342, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis AK, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 347, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 348, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis AL, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis AM, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Tři, pět, osm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis AN, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A já myslím, že je to schváleno. Kult 21 kompro, A, kompromis AO, tedy eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poznací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Poznací návrh 2, kdo je pro, proti, Zdrželi se schváleno. Poznací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? stačili se zamítnout. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. Kompromis A, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, drželi se zamítnout. 14, kdo je pro, proti, nezdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se a ověříme 16. Končím hlasování a zamítnuto. 40 hlasů bylo proti. Poslanecí návrh 17, kdo byl pro, proti, nezdrželi se zamítnout. Poslanecí návrh 18, kdo byl pro, proti, zdrželi se schváleno. Poslanecí návrh 19, kdo je pro, proti. A to padá. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, 19 padá a my jdeme na 21. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 26, kdo je pro,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 zamítnut. A závěrečné hlasování o návrhu zprávy, jak bylo, tak, jak byla stála pozměněna. Bude to jmenovité hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno, 27 hlasů bylo pro. Výsledek eh, jmenovitého hlasování bude zohledněn v závěrečné zprávě, pokud se o to požádá jedna třetina eh, evropských poslanců, kteří tady byli eh, na hlasování. Přeje si jedna třetina, aby toto bylo zapracováno. Prosím, zvedněte ruce. Ano, jedna třetina našich poslanců si přeje, abychom toto zapracovali do závěrečné zprávy. A to je vše, na co jsem se měla zeptat. Přejete si přestávku? Dobře, Uděláme si tady pětiminutovou přestávku. Hmm, okay, friends, we'll try to finish this. Dobrá, přátelé, pokusíme se ukončit hlasování. Ono to samozřejmě ještě nějakou chvíli potrvá. Ale jsme teď u návrhu pana Kouši, který se týká politiky soudržnosti a marginalizovaných komunit. Takže kompromis A, kdo je pro, proti, strželi se, přijato. Patnáctka, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A budeme hlasovat o druhé části kompromisního návrhu číslo 15. Hlasujte, prosím. A nyní hlasujeme, máme to 26 pro, takže Bčko kompromis, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Cčko, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ečko pro, proti, zdrželi se přijato. Kom- druhá část která se týká kompromisního návrhu číslo 13 jako doplněk ke kompromisu E. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. A hlasem o druhé části pozměňovacího návrhu 13. A hlasování stále pokračuje, ale už nedlouho. Ano, ano, přijato 29 hlasy. Fko, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 33. Takže pozměňovací návrh 3 a 33, to je vlastně, tady máme první část. Máme tady odděleně hlasování za LD, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A dostáváme se k návrhu 14, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16. oddělené hlasování, první část, kde je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ještě si to ověříme, takže druhá část hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce a přijato 28 hlasy. Sedmnáctka, kde je pro, kde je proti, zdrželi se přijato. Osmnáctka kde je pro, kde je proti, zdrželi se přijato. Devatenáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvacítka, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto a 21. Hlasujeme elektronicky. Hlasujeme, prosím, hlasujte, ještě stále můžete hlasovat. A hlasování u konce. A 31 pro. 22, kde je pro, kde je proti, zdrželi se přijato. 24, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 26, Eh, oddělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, eh, zbytek textu, kde pro, kde proti, zdrželi se zamítnuto. A takže to budeme ještě ověřovat, takže druhá část, 26. Eh, hlasujte prosím. Stále hlasujeme. A v tuto chvíli už zaví, je tedy u konce a přijato. 27 hlasy. A jsme u G, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se přijato. Háčko je pro, proti, zdrželi se přijato. 44, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 46, kde pro, proti, zdrželi se eh, zamítnuto. Ičko pro, proti, zdrželi se Tak ještě jednou, říká paní předsedkyně. Takže I, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se přijato. 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 62, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 64, ne, tak 62 si ještě ověříme elektronicky, hlasujeme. Stále můžete hlasovat. 62.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 Hlasování je u konce a bylo to přijato 42 hlasy ku 7. A tím se dostáváme. Ano, a, a, ano, samozřejmě děkujeme panu Košovi. A dostáváme se k podpoře podnikání mladých lidí prostřednictvím vzdělání a odborné přípravy. A začínáme kompromisem A. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A kompromis B na druhé stránce, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní, tedy pozměňovací návrh 47, udělané hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48. kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh C, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D. Ne, ne, ne, ještě tady máme eh, pozměňovací návrh 59, kde pro, proti, stržili se. Přijato. Ne, tak si to ještě ověříme, hlasujeme. A hlasování u konce. Přijato 33 hlasy ku 17. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 64 pro, proti, zdrželi se přijato. Ečko pro, proti, zdrželi se přijato. Další stránka, kompromis F, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A jsme už na stránce 8, kompromis H, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 104, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 105, pro, proti, zdrželi se přijato, 106 pro, proti, zdrželi se přijato, 107 pro, proti, zdrželi se přijato, 108 pro, proti, zdrželi se přijato, 110, kde pro, proti, zdrželi se přijato,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 E, Ičko, kompromis I, ano, I, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis je pro, proti, zdrželi se, přijato, osmička, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato, jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato, dvanáctka pro, proti, zdrželi se, přijato, 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Tak, ověříme si 13 elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasování pokračuje, ale tuto chvíli už je u konce. Tak, přijato 29 hlasy. A dostáváme se ke káčku, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Dvacítka pro, proti, zdrželi se přijato. 21. Tady máme oddělené hlasování. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 22. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 24. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se přijato, 27 pro, proti, zdrželi se přijato, 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A hlasujeme o návrhu stanoviska pozměněném znění. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce a návrh je přijat 39 hlasy ku dvěma. Děkujeme paní Žitňanské. A dostáváme se ke společnostem s ručením omezeným s jediným společníkem. A začínáme kompromisem A, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A výborně, a to všechno ostatní padá, tudíž se dostáváme k závěrečnému hlasování o návrhu stanoviska v pozměněném znění a hlasujeme, hlasujeme tedy o tomto pozměněném znění. Musíte v tuto chvíli hlasovat o tom závěrečném hlasování, to znamená závěrečné hlasování týkající se návrhu tohoto stanoviska, návrh v pozměněném znění. Takže 35 pro, 14 proti. What was the no, Okay, thank you, uh, eh, Madam Steinruck. Děkujeme, děkujeme paní Steinruck za její návrh. Myslím si, že tady bylo všechno zcela jasné. A teď se dostáváme k desátému bodu našeho pořadu jednání. chci také říci, že tady došlo ke změně v hlasovacím seznamu, co se týče tedy stanoviska pana Lopeze. Pozměňovací návrh 33 od Marie Ariny. Higuie se Bajeta Serchia Gutierrez Prieta je pozměňovací návrh, který je doplňkem ke kompromisu E, který pokud bude přijat, v podstatě způsobí to, že tento návrh e, padá. A e, pozměňovací návrh v ústní podobě pana, od pana Areny a další také tedy padá. Začínáme tedy. Jde tedy o Evropské strukturální investiční fondy a řádnou zprávu ekonomických záležitostí a pokyny týkající se provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních. A jsme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 Ještě si ověříme devatenáctku. A hlasujte, prosím. Tak, hlasování u konce a došlo k zamítnutí 30 hlasy. 21. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 22. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. D, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A dostáváme se ke kompromisu E na stránce 4, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Kompromis s kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 1, kde pro? Ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Pozměňovací návrh 43, kde pro? Kde proti? Zdrželi se přijato. A dostáváme se tedy k závěrečnému hlasování o návrhu v podměněné podobě. Hlasujeme, prosím. Hlasování je u konce v tuto chvíli. 43 pero, 8 proti. Well, that was tak a tímto jsme ukončili elektronické hlasování a doufám, že se všichni vrátíte na třetí hodinu, protože nás čeká velmi zajímavá společná výměna názorů o doporučeních pro jednotlivé země s hospodářským a měnovým výborem. Budeme mít tři hosty, pan Dombrovský, paní Tyson a pana Moskovičeho a bude to v podstatě událost, kde budeme spolu předsedat ještě s výborem IKON, takže já vám v tuto chvíli děkuji. Ve tři hodiny se opět uvidíme.